please. We are going to start our meeting. Budeme prosím začínat naší schůzi. So I invite you to uh, back to your seat. Takže se prosím všichni posaďte. Okay, so it's my pleasure to uh, start. Uh... Jsem moc rád, že mohu zahájit první schůzi výboru Envy. A začneme výměnou názorů s panem ministrem Lepem, finským ministrem zemědělství a lesnictví. Jsem rád, že jste přijel mezi nás do Bruselu. Máme na to vyhrazenou hodinu a půl. A aby všichni poslanci kteří mají zájem vystoupit v diskusi, dostali tu možnost, tak budu poměrně přísný, pokud jde o časové omezení. To znamená, že poté, co vyčerpáte ten čas, dvě minuty pro koordinátory a jedna minuta pro ostatní poslance, tak budu nucen vás vyzvat, abyste ukončili své vyjádření a dali prostor dalším. A budu tedy bez váhání eh, toto hlídat. Takže, pane ministře, máte 10 až 12 minut a pak tedy otevřeme diskusy pro otázky poslanců. Arvoisa herra puheenjohtaja, hyvät Euroopan parlamentti. Děkuji vám, pane předsedo, vážení členové výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Vážené dámy, vážení pánové, jsem velice rád, že právě já jsem první ministr, který vystupuje na tomto výboru v novém parlamentu. Úloha parlamentu jakožto zástupce všech občanů EU je velice důležitá a parlament samozřejmě působí jako obhájce společných evropských hodnot. Tato výměna názorů je vynikající příležitostí pro diskusy mezi institucemi. Chtěl bych vám poblahopřát k vašemu zvolení do Evropského parlamentu a do tohoto výboru. Tento výbor sehrává eh, důležitou úlohu a já se budu také velice zajímat o to, jak bude tento výbor pracovat. Finské eh, předsednictví už má za sebou tři týdny. A jsem rád, že vás mohu informovat o politikách a prioritách našeho předsednictví a že mohu zodpovědět otázky, které byste případně měli. Od našeho posledního předsednictví se toho hodně změnilo. Úloha Evropského parlamentu eh, se posílila po Lisabonské smlouvě, také se eh, změnila úloha předsednictví. Evropská rada a Evropská služba pro vnější činnost mají své eh, vlastní představitele. Mezi naše priority bude patřit boj s klimatickými změnami, podpora eh, společných základních hodnot EU eh, e a právního státu, posilování bezpečnosti a posilování sociálně soudržné unie. V nadcházejících měsících budeme řešit mnoho důležitých témat. Musíme vyřešit eh, víceletý finanční rámec, což je jedno z nejvýznamnějších témat celého našeho předsednictví. Také se budeme snažit dosáhnout eh, dohody o dlouhodobé klimatické strategii v EU. Myslím, že je třeba, aby EU se odhodlaně snažila plnit pařížské cíle tak, aby se celkové oteplení planety omezilo na 1,5 stupně. V EU to znamená, že do roku 2050 by v EU produkce emisí měla být na nule. Během našeho předsednictví také se budeme eh, zaměřovat na ztrátu biodiverzity. Chceme zpomalit eh, ztrátu biodiverzity a je třeba, aby členské státy EU eh, aktivně plnily své závazky týkající se rámce biodiverzity po roce 2020. V oblasti zemědělství a rybolovu bude hlavním tématem reforma společné zemědělské politiky. Budeme se snažit o co největší pokrok při dosahování společného postoje Rady. Reforma SZP úzce eh, souvisí i s postupem jednání o víceletém finančním rámci. Kromě toho Neformální jednání ministrů zemědělství v Helsinkách v září se bude eh, také eh, zaměřovat na otázku ukládání uhlíku v půdě. Bude to hodně souviset s tím, jak zemědělci sami mohou bojovat proti klimatickým změnám. Pokud jde o rybolov, chtěli bychom eh, dosáhnout společného přístupu v otevřených, dosud otevřených otázkách Evropského námořního a rybolovného eh, fondu. Chceme také se dohodnout na kvotách pro eh, odlov pro příští rok. Naše předsednictví se chce eh, řídit principy otevřenosti, udržitelnosti a místo toho, abychom dávali nějaké konkrétní Eh, dary finského předsednictví, jak se dělá, tak chceme eh, offsetovat na eh, náklady nebo vzniklé emise z létání ve výši 0,5 milionů eur a tyto peníze by měly jít na rozvojovou pomoc například pro Honduras či Větnam. Myslíme si, že bychom neměli eh, u problému hledat řešení, která budou omezená pouze na konkrétní odvětví. Potřebujeme meziodvětvový, mezidisciplinární přístup, což vyžaduje i lepší spolupráci mezi institucemi. A i zemědělská politika, politika rybolovu musí být v tomto smyslu sladěny s jinými politikami. Nyní bych se rád zmínil o prioritách, které se týkají pravomocí vašeho výboru a u nichž bychom chtěli za našeho předsednictví zaznamenat pokrok. Za prvé reforma SZP. Jak jsem říkal, snažíme se učinit co největší eh, pokrok s touto reformou. Pokud eh, se pohnou jednání o víceletém finančním rámci, budeme se snažit dosáhnout obecné dohody na radě. Jsem velice potěšen, že členské státy na radě dali najevo, že mají zájem na eh, ambicioznější politice životního prostředí a ochrany klimatu. Zdravé životní prostředí a řádná zpráva přírodních zdrojů to jsou nezbytné předpoklady dalšího života i fungující zemědělské produkce. Nová struktura by měla navýšit povinná environmentální opatření a členské státy by měly mít možnost také si ještě vytvářet další národní environmentální opatření v rámci prvního a druhého pilíře. Nicméně tato jednání ještě pokračují. Jakožto eh, současný předseda bych chtěl říci, že Samozřejmě si uvědomujeme i odlišné potřeby a podmínky jednotlivých států. Chceme tedy najít taková klimatická a environmentální opatření, která budou efektivní právě vždy na tom konkrétním místě. Je třeba také e, vyvážit financování a e, cíle. Nyní pár slov k lesnictví. Chci upozornit na celosvětovou eh, deforestaci, která postupuje obrovským tempem a musíme jednat rychle, abychom toto zbrzdili. Musíme se na to dívat ze široka. Udržitelná řešení vyžadují, aby se zapojili, eh, zapojila všechna odvětví. Chceme-li bránit odlesňování a naopak podporovat zalesňování, potřebujeme udržitelné lesní hospodářství a ochranu lesů. Také musíme eh, obnovovat poškozené lesy. Momentálně očekáváme sdělení komise na toto téma. Během našeho předsednictví chceme podporovat provádění opatření, která budou bránit odlesňování. Dále pár slov k Mercosuru. Před měsícem se podařilo dosáhnout politické dohody o obchodní dohodě mezi EU a Mercosurem. To je velice důležitá obchodní dohoda. A dosažení takového výsledku v současné politické situaci rozhodně není e, samozřejmostí. Dopady dohody vyvolávají obavy týkající se zemědělských výrobků a udržitelnosti a já těmto obavám rozumím. Já považuji za důležité, aby dohoda eh, eh, s Mercosurem obsahovala i kapitolu o udržitelném rozvoji. Také je třeba dodržovat princip předběžné obezřetnosti, pařížské cíle. To je v dohodě všechno zahrnuto. Až bude dohoda zavedena do praxe, musíme dbát na to, aby se dodržovaly principy udržitelného rozvoje a aby ty obchodní podmínky byly uspokojivé pro obě strany. U Mercosuru máme i e, doložku, e, ochranou doložku, e, stejně jako u všech mezinárodních obchodních dohod, která se týká ochrany zdraví spotřebitelů a řešení například chorob zvířat. Komise na minulé radě nás informovala o svém sdělení k dlouhodobé, nebo k zprávě zvířat na dlouhé vzdálenosti, zvláště v horkých letních měsících. Eh, zvířata jsou někdy eh, přepravována v nepřijatelných podmínkách, v příliš velkém horku, v přeplněných eh, vozech. A to jsou také problémy, které my bereme velice vážně. Jsme rádi, že komise minulý týden k tomu tedy vydala to zmiňované sdělení. Pak je tady také otázka ochrany spotřebitelů. Spotřebitelé si musí být jisti, že celý výrobní řetězec se chová zodpovědně a dodržuje také principy eh, pohody zvířat. To platí eh, i pro ta zvířata, která nakonec eh, jsou určena pro trh mimo EU. V neposlední řadě bych řekl pár slov eh, o eh, odolnosti vůči eh, antibiotikům. To je velice závažná celosvětová hrozba pro zdraví lidí i zdraví zvířat. Je to i hrozba pro bezpečnost potravin a pro životní prostředí. V tomto momentu bych chtěl poděkovat parlamentu za aktivní práci v této oblasti. Složení výboru se možná změnilo, ale jsem si jist, že toto téma pro vás bude nadále zásadní. EU nedávno schválila nařízení o veterinárních léčivech, které zakazuje používání e, antibiotik e, na podporu růstu nebo e, z profilaktických důvodů. Pokud chceme omezit tuto odolnost vůči antibiotiků, musíme se na to skutečně zaměřit, protože jinak ta současná antibiotika ztratí svou účinnost. Myslíme si, že bychom mohli efektivně investovat do zdraví zvířat, což by právě omezilo používání antibiotiky. jejichž využívání musí být kontrolováno a nemělo by nahrazovat eh, například řádné zemědělské metody a podobně. Je třeba, aby jednotlivé zúčastněné strany tohoto procesu se eh, chovaly odpovědně. Jsem eh, přesvědčen, že naše vzájemná spolupráce v této oblasti bude eh, úspěšná. Boj proti této antimikrobiální rezistenci vyžaduje celosvětovou souhru a koordinaci a společné jednání na různých mezinárodních fórech. Vážení eh, členové výboru, pane předsedo, Vzhledem eh, ke všem těmto problémům, které jsem zmínil, mojí úlohou jako předsedy Rady ministrů zemědělství a rybolovu bude zajistit bezpečnost potravin. Jsem přesvědčen, že můžeme dosáhnout eh, těch nejlepších výsledků, když budeme jednat ve vzájemné spolupráci mezi institucemi a ve spolupráci s různými odvětvími. Doufám, že společně můžeme dosáhnout pokroku eh, v této oblasti, která je důležitá pro naše občany a že to může být v duchu dobré spolupráce. Děkuji, pane předsedo. Thank you very much, Mr. Minister. Děkuji mnohokrát, pane ministře. Zaznělo několik horkých témat jako Mercosur nebo společná zemědělská politika nebo další. A budeme mít příležitost k výměně názoru se třemi ministry za eh, předsednictví dnes a zítra. Takže získáme skutečně plný přehled priorit předsednictví a je velmi důležité, abychom eh, toto měli na zřeteli je tedy velmi smysluplné, že společně proběhne, proběhne tato výměna názorů. Eh, my eh, jsme eh, se setkali s vaším premiérem ve Štrasburku a nyní budeme mít příležitost setkat se s některými ministry Považujeme to za velmi dobré a když eh, jsme pohledli na vaše priority, tak z toho eh, vyplývá velmi mm, dobrý dojem pro nás. Tak nyní mají možnost položit otázky koordinátoři nebo jejich zástupci. Eh, každý koordinátor, abych připomněl pravidla, bude mít eh, tři minuty na svou otázku a poté po tomto prvním kole pro koordinátory eh, opět dostane slovo pan ministr, aby odpověděl na otázky. Začneme s EPP. Slovo má paní Jessica Pafiata. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane ministře Lepe, za eh, přehled vašich priorit během nadcházejícího předsednictví. Finsko i Švédsko mají dlouhou historii udržitelnosti eh, v této oblasti a eh, my se domníváme, že aktivní řízení lesnictví nám pomůže při dosahování klimatických cílů, protože není pochop, pochyb o tom, že e, lesy jsou velmi důležité pro klima, e, e, protože váží CO2 a také umožňují uchovávat CO2. My se tedy blížíme k bioekonomice, která eh, takto snižuje emise eh, i díky produktům z lesa. chce se tedy zeptat, co uděláte, abyste zachoval svou národní kompetentnost v oblasti eh, lesnictví a jak hodláte šířit tento udržitelný průmysl. Děkuji vám a těším se na prospěšnou spolupráci a přeji vám hodně štěstí v nadcházející práci. Děkuji. Pokud jde o čas, tak jste nasadila velmi dobrou laťku. Koordinátoři za skupinu socialistů a demokratů Kristl Schaldemose. Děkuji. Děkuji a budu hovořit dánsky, protože mám tu příležitost k tomu. Eh, vítám vás v parlamentu a jménem eh, socialistů a demokratů bych chtěla poděkovat za to, že klima a udržitelnost jsou prioritami pro vás. Je to velmi důležité a myslím, že budeme spolu výborně spolupracovat. Jak asi víte, finské předsednictví v uplynulém funkčním období parlamentu jsme měli výbor, který se zavázal k transparentnosti, pokud jde o schvalování pesticidů v zemědělství. Chtěla bych vědět, zdali finské předsednictví eh, uznává, že je určitý nedostatek nezávislosti, pokud jde o eh, schvalování pesticidů eh, v EU. Pokud to uznáváte, pomůžete nám zajistit, aby například chemická agentura nebo jiné agentury získají více finančních zdrojů, aby mohli provádět vlastní studie, na které bychom eh, se mohli spolehnout. To je první otázka. Druhá otázka k lesnictví. Já se domnívám, že udržitelné lesnictví je část eh, řešení klimatických změn co vy v rámci předsednictví učiníte, abyste zajistili, že členské státy budou dodržovat pravidla, která jsme již přijali. Existují země, které E, dovážejí například ilegálně dřevo do Evropské unie. E, co učiníte pro to, aby naše legislativa o e, dříví byla dodržována? A co učiníte pro to, abyste zajistili, tedy že legislativa, která existuje obecně, je dodržována? Nicméně těšíme se na spolupráci s vámi. Děkuji. Děkuji. Děkuji a můžeme se přesunout ke skupině Renew. Pan Vals má slovo, děkuji. Děkuji vám, pane ministře, a srdečně vás vítám v našem výboru. My eh, jsme již eh, mnohokrát debatovali o eh, například kormoránech nebo také o treskách a výlovu eh, tresky eh, v eh, Pobaltí. A všechny tyto detaily asi nestihneme dnes probrat. V tomto ohledu se situace lepší, ale nechci plýtvat čas na toto téma. Posunu se dále. V minulosti jsme zaznamenali eh, nebo jsme měli dobré zkušenosti, eh, pokud jde o ukládání uhlíku do e, země a to nevždy šlo ruku v ruce s tradičním zemědělstvím. E, chtěl bych vědět, co Finsko učiní v rámci společné zemědělské politiky v souvislosti s udržitelným ukládáním e, uhlíku. Stane se to tedy prioritou během vašeho předsednictví? Děkuji. Greens. Pan čato za zelené. Ivane, pane ministře, za vaši přítomnost. Já tady hovořím jménem našeho koordinátora, který určitě by bývá rád vystoupil a hovořil o, o vývozu o, o dřeva ve Finsku, také dopadu na klima, ale on mi přenechal slovo, abychom mohl se vrátit k jednomu, o kterém se hovořil. Vy jste hovořil o sdělení komise, o odlesnění které by pravděpodobně mělo obsazovat i e, takovou tu kapitolu o importovaném odlesnění. Milion hektarů každý rok mizí kvůli soje, kvůli kakao, kvůli výrobě hovězího masa. Mám tím na mysli celý tu průmysl e, výroby dřeva a, a palmového oleje. Co se týče vašeho sdělení o odlesnění, ptám se, hm, jste proto, abychom v evropské legislativě měli závaznou úpravu legislativní, která se bude týkat strategií podniků, zejména chování podniků. Mám tím na mysli toho, zda se účastní či ne odlesňování. Eh, podařilo se nám to již v jisté předešlé legislativě, která se týkala minerálů a tady si myslím, že bylo hodné to právě rozšířit i na dřevo a lesnické produkty a dále hodláte zavést závažnou úpravu Ehm, pro podniky, které se tady tohoto týkají. A další věc Mercosur. Chápu vaše argumenty, když říkáte, pane mistřice, že tady máme kapitolu, která se týká udržitelného rozvoje a že vše vyřeší. Problém je v tom, že tato kapitola neřeší vůbec nic, nejsou tam sankce a není tam, neznám ani jednu obchodní dohodu, která by měla skutečnou kapitolu o rozvoje. Dobře víte, že v Brazílii se odlesňování čím dál tím více šíří, již před Bolsonarem a o to spíše nynějším prezidentem. Amazony je v ohrožení, tamní populace rovněž a politika, kterou dělá Bolsonaro, ta jde naproti proti těm závazkům, které na sevele vzala Brazílie v rámci Mercosuru. Dám se tedy, co uděláte pro to, budete nějakým způsobem postupovat proti této dohodě? A budete se snažit, abyste dosáhli toho, že přestane odlesňování v Amazonii? A Karajinen za skupinu IAD. Arvoisa puhemies, arvoisa ministeri. Děkuji vám, pane ministře. Chci vám poděkovat za to, že eh, jste eh, se dotkl tématu eh, lesnictví. Finsko investuje do lesnictví a řízení lesnictví již 100 let a lesnictví se rozvíjí víc než kdykoliv jindy, ale také uhlík také emise uhlíku, biodiverzita je zachována a lesy dorůstají. Nyní se e, říká, že by mělo docházet ke klučení lesů, kácení lesů. To je nesmysl. Kanada je druhá e, největší e, země s jehličnany, ale oni nemají... ole hiilinielu. on Suomelle elin ale oni nemají žádné úložiště eh, pro uhlík mm, eh, pro Finsko je lesnictví otázkou života a smrti. Máme odpovídající technologii, know-how, eh, je to soběstačný obor a není závislý na dovozech, jako například kovospracující průmysl a navíc produkuje obnovitelnou energií v podobě elektřiny více než potřebujeme a nyní zažíváme boom v lesnictví. Využívání eh, lesů, lesnictví je na maximu. využíváme eh, asi 70 milionů kubíků eh, dřeva Eh, ročně, tedy víc než 70 ročního eh, nárůstu. Pro eh, lesnictví je tedy otázkou života a smrti, aby vlastně lesy nebyly využívány hm, jako úložiště uhlíku nebo uhlíkových emisí. Děkuji. Děkuji. A za EKR paní Zalevská. Děkuji. Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, kolegyně a kolegové. Pane ministře, cíle, které jste představili, byly velice ambiciozní, ale nemáme mnoho času a bude to obtížné, neboť to také souvisí i s vyjednáváním o rozpočtu. Rozpočet ještě není přijat, byl pouze navržen, prezentován komisí. A tento rozpočet eh, ztrácí čím dál tím více prostředků právě pro oblast společné zemědělské politiky. Tam jsou obrovské škrty a proto má první otázka. Jak budete vést vyjednávání s jednotlivými členskými státy? společně s celou Evropskou komisí, jak tedy povedete ta jednání tak, abyste zajistili, abychom dostali více prostředků pro společnou zemědělskou politiku a dále. Je třeba odbourávat nerovnosti. A proto se ptám, jak můžeme zajistit, aby zemědělci v celé Evropské unii dostávali stejné platby, stejnou podporu, nebo alespoň podobné platby. A dále je třeba se konečně věnovat tématu byrokracie v společné zemědělské politice. Jak bychom ji mohli ještě více zjednodušit, aby nedocházelo k neustálému hromadění planet, zejména v prvním pilíři. Evropská unie v této věci měla minulosti jisté problémy a myslím, že je třeba se tomuto tématu věnovat. Dále jste hovořil o Mercosuru. A hovořil jste o zemích, které se tímto způsobem pomocí dohody, jak si spojili s Evropskou unii. My ovšem dostáváme mnoho informací od našich zemědělců, které říkají, že se bojí Mercosuru, že se zejména bojí s ohledem na zabezpečení dodávek potravin, neboť my v EU máme nezvykle vysoké standardy, které naprosto nejsou srovnatelné se standardy v zemích, které jsou spojeny s zrušením Mercosur. Dohoda je podepsána, ale jak budeme dále postupovat? Potřebujeme zásadní opatření pro to, abychom zajistili, že budem, budou zohledněny i obavy jednotlivých členských zemí Unie. Dále, Finsko je, myslím, dobrým příkladem v oblasti lesnictví. Ptám se vás, máte ovšem také nějaký ambiciozní plán? Hodláte vytvořit nástroje pro to, abyste zajistili, že i nadále se budou snižovat emise a u, v rámci tedy vaší politiky? Děkuji. Děkuji, Děkuji za GUE, Silvia Modík. Děkuji vám. Pane Lepe, jsem velmi potěšená, že Finsko zvolilo eh, klimatickou změnu jako svou prioritu. Je důležité, aby eh, Evropská unie byla lídrem v tomto ohledu. Zmínil jste se o zemědělství, eh, o němž se nedebatuje dostatečně. Stále hovoříme o nutnosti snižovat emise, ale stejně tak je důležité posilovat mm, úložiště pro uhlíku a e, tady se e, e, nabízí i lesnictví a zemědělství. Jaké konkrétní návrhy v tomto ohledu máte? pro zemědělce. Jak eh, se může zemědělství stát eh, klimaticky a ekologicky udržitelnější v rámci reformy společné zemědělské politiky? A druhá otázka o těch eh, uhlíkových nádržích. Hovořili jste o tom, že produkujeme množství dříví. Měli bychom posilovat stávající Eh, úložiště eh, pro uhlík. v rámci lesnictví, tedy jak hodláte zviditelnit udržitelnost lesnictví a jak skoncovat se Eh, s ničením druhové různorodosti eh, v rámci eh, zemědělství a životního prostředí. To je také důležité téma. Děkuji. Thank you, so Mr. Minister, you have... Děkuji vám. Pane ministře, máte nyní zhruba 15 minut, abyste zodpověděl všechny tyto položené otázky. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za všechny ty poměrně náročné otázky. Pokusím se eh, je nyní zodpovědět. Začnu lesnictvím, protože o tom hovořili mnozí z vás. Nejdůležitější je udržitelnost lesů. To vyžaduje eh, řádné lesní hospodaření, eh, o tom jsem hovořil. Je třeba, aby také lesy rostly rychleji, rychlejším tempem, než jaké je tempo jejich využívání. To znám i ze svých vlastních zkušeností, protože já jsem vlastníkem lesů, jsem zemědělec a moje rodina v této oblasti je aktivní 480 let. A za všechny ty eh, roky jsme považovali za důležité chránit to prostředí i pro další generace, abychom jim eh, předali lesy a půdu pokud možná v ještě lepších mm, stavu, než jsme eh, je dostali. S odlesňováním musíme bojovat. Zazněla tady dobrá rada ohledně toho, jak bychom mohli přimět naše obchodní partnery k eh, odpovědnému chování. To je opravdu zásadní a já bych chtěl v této oblasti udělat pokrok během našeho předsednictví. Jak to můžeme řešit? Finsko vždycky věřilo ve spolupráci založenou na pravidlech. A to je eh, takový zásada, kterou se řídíme i nyní v oblasti lesnictví, v oblasti mm, bioekonomiky. A někdo se zeptal, jak můžeme zajistit konkurenceschopnost průmyslu. Myslím si, že část našeho průmyslu právě bude se zaměřovat na bioekonomiku nebo ekologické hospodářství, budou vytvářet nové technologie, nové investice a tyto investice znamenají, že e, průmysl může vyrábět výrobky, které budou e, ohleduplné k životnímu prostředí, vzniknou nové výrobky, které e, budou z jiných materiálů, než jsou fosilní suroviny to je zcela jasné. Musí eh, ta tato změna nastat v Evropě, ale EU se musí snažit o to, aby tato změna byla obecná pro mezinárodní obchod. Byla tady eh, řada otázek týkajících se víceletého finančního rámce. Je zřejmé, že vyšší Ambice v oblasti životního prostředí znamenají potřebu více finančních prostředků. Tyto požadavky a finance musí být vzájemně sladěny. Proto chceme spolupracovat s komisí a s členskými státy na tom, aby ta situace eh, byla spravedlivá pro všechny členské státy a abychom zajistili, že ty pilíře, na kterých se dohodneme, budou skutečně fungovat, budou přispívat k plnění cílů. Sdělení komise k reformě společné zemědělské politiky je dobré. Je tam mnoho prvků, které nám umožní eh, plnit eh, nové cíle, ale také nám umožní řadu věcí zjednodušit. To je důležité i pro finské předsednictví, aby se zjednodušovalo. jsou tady nové možnosti, které se otevírají. Třeba digitalizace eh, by měla být užitečná i při provádění kontrol. A na, to, na tomto poli také chceme být aktivní. Úloha zemědělství v celkovém systému je opravdu veliká. A eh, hlavním úkolem zemědělců je zajistit eh, potravinovou bezpečnost. Zároveň ta produkce potravin musí být udržitelná, aby nedocházelo k poškozování biodiverzity. Ten proces musí být vyvážený. Co to znamená? Nové zemědělské technologie musíme se opírat o nejnovější výsledky výzkumu. A ty výsledky výzkumu je třeba zavádět po celé Evropě. Díky tomu bychom právě mohli posilovat svou konkurenceschopnost oproti jiným hospodářským oblastem. To je eh, také velmi důležité. Souvisí to také s otázkou toho, co pěstujeme a jak pěstujeme. A proto neformální jednání ministrů zemědělství a rybolovu v Helsinkách na podzim se zaměří právě na to, jak bychom mohli více vázat eh, uhlík v půdě, jak bychom mohli podpořit růst Eh, a jak dosáhnout dalších přínosů v oblasti ochrany klimatu a životního prostředí. To je samozřejmě téma velice složité, ale um, chceme se tomu věnovat. Pohlcování uhlíku v půdě, to je mimořádně významné téma. A chtěli bychom také, aby se tomu více věnoval výzkum. Víme, co se děje na povrchu půdy, ale ne už tolik, co se děje uvnitř půdy a musíme toto více zkoumat. Také tady byla otázka na ostrovech, na Olandských ostrovech. Ano, situace se eh, v některých oblastech zhoršila, ale v jiných částech už zaznamenáváme změnu. Diskutujeme o tom i s komisí. A Je třeba, aby komise také disponovala vědeckými stanovisky týkající se třeba populace ryb eh, v těchto oblastech. Samozřejmě situace může být jiná v jiných místech a musíme eh, tedy toto eh, zkoumat. Pokud jde o rybolov, Říkal jsem, že vědecké podklady eh, budou pro nás jakožto předsednictví důležité. Chceme udržitelný rybolov, udržitelné populace ryb. Chceme se tomu věnovat více než dosud. Mercosur, eh, to je eh, velice eh, složitá tematika. Pár dnů před radou ministrů zemědělství a rybolovu jsme obdrželi ten dokument a všechny členské státy jej posoudí. Posoudí, jak dohoda ovlivní postavení jejich zemědělského odvětví. Tento proces ještě nějaký čas zabere. Samozřejmě eh, přetrvávají otazníky, to je jasné, ale budeme se snažit najít odpovědi na tyto otazníky. A samozřejmě chceme spolupracovat s parlamentem i s komisí, především s komisí, protože eh, komise má v této oblasti významné pravomoci. Chceme s nimi všechny eh, otázky pečlivě probrat, projednat a po pečlivém projednání potom můžeme přijmout rozhodnutí. Eh, já samozřejmě rozumím vašim obavám, rozumím jim velmi dobře. Je třeba skutečně zajistit dodržování pařížské dohody. Tu musíme mít neustále na zřeteli. Pak tady také zazněla otázka na pesticidy. je třeba pochopit, že jedním z úhelných kamenů společné zemědělské politiky, respektive její reformy, je ochrana biodiverzity. A to zahrnuje nejrůznější aspekty, včetně um, opilovačů. A je třeba dohlédnout na to, aby Eh, i hmyz žil v dobrých eh, podmínkách a řešit právě tyto eh, opilovače, protože ty mají obrovský vliv na zemědělství. Nová společná zemědělská politika zahrnuje mnoho nástrojů, které členské státy mohou využívat na ochranu biodiverzity a existuje také řada ukazatelů na sledování Eh, ale zatím ta práce ještě není eh, u konce. Je to vlastně snaha o takovou eh, zelenou ekologickou strukturu zemědělství v rámci té reformy. Už jsme na první radě ministrů zemědělství a rybolovu na toto téma vedli velice dobrou diskusi a myslím, že tady je opravdu prostor pro realizaci reformy tak, aby dávala flexibilitu členským státům, aby mohli zohledňovat své konkrétní podmínky a přírodní omezení, se kterými se nedá nic dělat. A myslím si, že to, co komise navrhuje, je opravdu dobře podložené. Já vím, jak to funguje ve Finsku. A jakožto tedy Fina, zemědělec, myslím, to mohu říci, v Finsku prostřednictvím druhého pilíře jsme zavedli eh, silné pobídky, díky nimž téměř 90 zemědělců se přihlásilo k těmto eh, nabízeným řešením. Ta řešení se vždycky musí připravovat na míru konkrétnímu prostředí, abychom dosáhli společného cíle. Musíme zohledňovat místní podmínky, místní problémy a to je jednou z našich hlavních priorit. A na závěr ještě pár slov eh, tedy k těm pesticidům a k povolovacím procesům. Máme eh, k dispozici agenturu EFSA, eh, která musí mít dostatečné finanční prostředky na provádění hodnocení rizik. Ona, ta agentura, je důležitým orgánem, odvádí velký kus práce a je základem pro naše rozhodování v oblasti řízení rizik. My jakožto předsednictví chceme zajistit, že EFSA bude mít dostatečné prostředky pro svou práci. protože odvádí důležité vědecké úkoly. Děkuji. Thank you very much. Děkuji mnohokrát. A nyní vstupujeme do druhého kola otázek a odpovědí. Bude rozděleno do dvou částí. Máme přihlášených 13 poslanců. Nejdřív eh, si vyslechneme sedm, pak následuje kolo odpovědí a pak šest dalších otázek. Jinak bychom měli na jednou 14 a to je nejlepší metoda, jak na ně neodpovědět. Takže raději to rozdělíme tak jako v případě prvního kola. Začneme Alexandrem Benhuberem za EPP. Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, děkuji mnohokrát za váš projev. Představil jste nám velice ambiciozní program Eh, vy eh, sám pocházíte z eh, strany, která má velmi společného se zemědělství, se sám zemědělstvem, hovořil jste o tématu ochrany biodiverzity a tady bych rád věděl, co si myslíte o směrnici o stanovištích od roku 1992 již nebyla změněna, ale jsou tam velké problémy. My si přejeme dobré soužití zemědělců a ochránců přírody. Máme tady například velice chráněnou vidru díky eh, směrnici o stanovištích. Eh, Ta se velmi rozšířila díky tomuto pop Evropě, ale vede to k tomu, že vidra skutečně vylovuje mnoho řek a rybníků a tím se vlastně ohrožuje biorozmanita. To též platí o vlku. V Evropě jim již žije 17 tisíc vlků a Eh, skutečně zemědělci s tím mají ve velké míře potíž, zejména v alpských oblastech. A tam se vás, vidíte nějakou možnost tu směrnici o stanovicích během vašeho předsednictví změnit, nebo to téma alespoň otevřít? Děkuji vám. Thank you. We, we really... Děkujeme a prosíme vás opět, abyste dodržovali eh, minutový limit otázek. Pan Silde, socialisté a demokraté. Vážený pane, pane ministře, Československý parlament jakožto první země v EU se rozhodl, že se zakážou lifosáty od roku 2021. Samozřejmě ten, to bylo dobré a obyvatelstvo to velice podporuje. Ovšem nemělo by to být konečný bod, nejde o to přijmout i další opatření, neboť toto je skutečně jed je třeba, tedy, je třeba mít společné úsilí a vyvinout dobré a smysluplné alternativy, které jsou vhodné jak pro zemědělství, tak pro spotřebitele. Má otázka na vás eh, přijde s nějakým návrhem zákona pro to, abyste podpořil výzkum a vývoj alternativních eh, produktů, tak aby se již nemusel používat pesticidy, aby se již nemusel používat pesticidy. Děkuji vám. Thank you. Děkuji. Martin Osix, Renew. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane ministře, reforma CAP je o klimatu, o e, diverzitě a také o chemikálích, ale také o pohodě zvířat. A e, mnozí e, již hovořili o uhlíku. Já bych se chtěl dotknout něčeho, co eh, se týká vlastně masového farmaření, masového chovu eh, dobytka, což souvisí s emisemi, eh, také emisemi, skleníkových plynů. Je zde něco konkrétního, na co se finské předsednictví chce zaměřit v souvislosti s masovým chovem dobytka? A e, velmi rád za druhé jsem si vyslechl slova o udržitelném lesnictví e, velkou výzvou nejenom v zahraničí, ale také u nás v EU, včetně mého e, domova, je odlesňování ve vysoce položených oblastech včetně oblastí Natura 2000. Je zde mm, eh, nějaký plán, který by se zaměřil na lepší prosazování eh, pravidel Natura 2000? Děkuji. Christian Schneider, EPP. Děkuji mnohokrát, pane ministře. Tady se hovořilo o mnoha otázkách, která se týkala tématu společné zemědělské politiky. Bylo tady položeno mnoho otázek a toho, jaký společný přístup bychom měli nalézt. Já s vámi souhlasím v tom, že je důležité se zaměřit na zachování biodiverzity, ale že to bude možná pouze v případě, kdy zvolíme nějaký společný přístup s našimi zemědělci a letními hospodáři. Já bych vám byla vděčná, kdybyste nám mohl konkrétně vysvětlit, jaké postoje má eh, Jaký postoj plánuje Rada pro konferenci v Číně u OSN, kde se bude projednávat celosvětová dohoda o ochraně přírody? Přírody, jaké konkrétní opatření tam navrhnete? Jak chcete udělat z Evropy takového průkopníka zachování biodiverzity. A další otázka, ta se týká dohodě s Mercosurem. Kapitola zdraví a rostlinochránářské opatření tedy e, má být podpořen obchod a zároveň má být zajištěna bezpečnost evropských spotřebitelů. Jak konkrétně chcete zajistit zachování evropských standardů a jakým způsobem máte naplánováno, že je budete kontrolovat, tak aby byly skutečně zajištěny? Děkuji, César Luene. Děkuji, pane ministře. Vy jste hovořil o SZP, o víceletém finančním rámci. Já si myslím, že by se neměly seškrtávat finanční prostředky. Myslím, že tím směrem jde i Evropská komise. Potřebujeme zjednodušení, větší flexibilitu, to ano, ale když dovolíte, eh, byl bych rád, abyste také na radě zdůraznil, že finanční prostředky na SZP by měly zůstat nedotčeny. Eh, druhá věc v souvislosti se zemědělstvím a lesnictvím. Byl bych rád, kdybyste mohl eh, se snažit o konkrétnější opatření na podporu zemědělství, lesnictví a boje proti klimatickým změnám. A to i v souvislosti s rozvojem bioekonomiky nebo ekologické ekonomiky. A poslední věc, Mercosur. Máme v dohodě chráněné označení eh, původu a byl bych rád, kdybyste toto skutečně hájil a abyste hájil především výši eh, prostředku na SZP na radě. Děkuji. Thank you, Martin Oslík. Děkuji, Martin Oslík, Zelené. Pane ministře, hovoří se o reformě SZP. Myslíte si, že je skutečně plné dávat dvě třetiny peněz stále pro platby na plochy bez nějakých dalších podmínek? Neměli bychom zreformovat celý ten systém podle toho, že eh, zemědělec dostává prostě peníze za to, pokud nějakým způsobem přispěje k ochraně klimatu a životního přestředí? Já si myslím, že ta reforma by měla být ambiciozní. Momentálně to tak není, protože ta egolická opatření jsou pouze dobrovolná, což není možné takto akceptovat, pokud chceme chránit biodiverzitu. Hovořili jste o druhém pilíři, tam mají být seškrtány prostředky o 30%. E, vy z toho budete mít jako Finsko nejlepší užitek, takže vy byste měli také propagovat toho, abychom dali více peněz do druhého pilíře, více peněz do ekologického zemědělství a do ekologických eh, opatření. Víte, že v roce 2021 jsou výpadnost nové ekologické nařízení. Hovořili jste o mikrobiální rezistenci vůči antibiotikům. Jak to vypadá se zrnými antibiotikami? Mohou být stále ještě používány v rámci chovu dobytka a dále? Ehm, Evropský soudní dvůr jistý technologii jak si ustavili technologii geneticky technologickou, zajistíte, aby nějakým způsobem bylo regulováno, jak se bude přistupovat k produktům, které byly vyráběny na základě této technologie a jsou dováženy do Evropy. Děkuji. Děkuji Marie Spiráky za EPP. Thank you, chair. Welcome, minister. Děkuji, pane předsedo. Vítejte, pane ministře, v tomto parlamentu. Já bych se chtěla dotknout tří témat, která již zde zazněla, ale myslím, že budeme potřebovat podrobnější informace. Za prvé financování. Samozřejmě v rámci eh, řešení klimatických eh, cílů, pokud eh, jde o financování, potřebujeme doplňující financování v rámci CAP. EIB Eh, nedávno avizovala eh, další přísun asi jedné miliardy, ale jak budou farmáři, zemědělci tyto půjčky využívat? Dále pak eh, rekvalifikace zemědělců, respektive další vzdělávání farmářů. To využívá pouze 7 farmářů je to velmi eh, nízké. Jak to plánujete zlepšit? A za třetí eh, ochrana přírodního kapitálu eh, na straně členských států. Máte tady nějaký plán, jak v tomto ohledu povzbudit nebo podnit členské státy? Děkuji vám velice za toto první kolo otázek. Takže 10 minut, pane ministře na odpovědi a pak eh, zahájíme druhé kolo. Děkuji za tyto výborné otázky. A zdá se, že se to stává čím dál náročnějším a náročnějším. Několik otázek eh, ovšem spadá do rezortu jiných ministrů. Habitat například, směrnice o habitatu. Je pravda, že to je stará směrnice a spadá do působnosti našeho ministra pro eh, životní prostředí, který to zajisté zodpoví. Je mm, na že se životní prostředí mění, eh, druhý eh, se proměňují nebo vymírají a tak dále. A implementace směrnice v rámci Natury 2000, to eh, spadá tedy eh, do působnosti ministra pro životního prostředí. Faktem eh, také je, že dohody musíme dodržovat a implementovat. Mm, tím se ve Finsku řídíme, vždy jsme se mm, tím řídili a v tom budeme pokračovat i během předsednictví. Pokud je o glyfosát, Souhlasím s tím, že potřebujeme alternativy a musíme vyvíjet nové bezpečné pesticidy a nové technologie. Tam, kde glyfosát není eh, využíván. Ještě něco k používání glyfosátu a dalších pesticidů. Nejde pouze o to, eh, že glyfosát nebo pesticidy používáme, ale jak je používáme, protože i v tom eh, je určitý eh, rozdíl. A tím se vracím k odborným tématům a dopadům těchto technik a technologií. To je důležité. Dále pohoda zvířat a chov zvířat, to zaznělo několikrát, je to velmi důležité. Ať už hovoříme o Mercosuru, o vývozu živých zvířat nebo chovu zvířat, eh, tady musíme respektovat zvířata a jejich eh, mm, blaho, jejich pohodu. A pokud eh, mm, tomu tak není, tak musíme být činní, musíme tedy zahájit řízení a žádat o to i jiné země. Pokud jde o Mercosur a ty bezpečnostní doložky, eh, které musí být dodržovány. Je, to, je tam například bezpečnostní doložka o antimakrobiální eh, odolnosti a antimakrobiálních lécích. Zdali jsem pro jejich používání v preventivním smyslu, ne, jsem proti tomu. Tyto látky se mají používat v rámci léčby a nikoli jako prevence. Pokud je o prevenci, tak eh, nejlepší prevenci je eh, pohoda zvířat. Jinak se dostaneme do situace, že antimikrobiální látky už nebudou zabírat a to bude velký problém. Je velmi důležité, aby k tomu nedošlo. Dále spotřebitelé chtějí vědět, z čeho se skládají jejich produkty, respektive jak byly eh, vyráběny. ambice společné zemědělské eh, politiky. Já se domnívám, že společná zemědělská politika je velmi ambiciozní. A pokud jde o e, její vztah k životnímu prostředí, tak jsme si tady zajisté vytkli ambiciozní cíle, kterých musíme dosáhnout. Už po třetí říkám, že když Eh, zvyšujeme ambice, tak nesmíme snižovat eh, finanční zdroje. Ambice a finanční zdroje musí jít ruku v ruce, tady eh, musí existovat rovnováha. Říkám to několikrát, říkal jsem to již před finským předsednictvím a opakuji to znovu. Někdo z vás řekl, že doufá, že obhájíme financování společné zemědělské politiky. Ujišťuji vás, že eh, to skutečně uhájím. Rozhodně ano. Máme v tomto ohledu novou eh, politiku ve Finsku, eh, která se na to zaměří. Dále je nutné také mít různorodé finanční politiky, eh, které se zaměří na potřeby zemědělců a na různé podmínky. Je nutné také mít různé zdroje financování eh, tomu se budeme věnovat. A je nutné také zvyšovat dovednosti eh, zemědělců. Ano, rozhodně ano. Dívám se sám na sebe do zrcadla, protože já sám jsem Eh, zemědělec a eh, uvědomují si, že pokud si nezachováte své dovednosti nebo dokonce eh, ty dovednosti nerozvíjíte, neučíte se novým moderním metodám a odpovídajícím době, tak neuspějete. Musíme zajistit, aby lidé v zemědělství pracující drželi krok s vývojem. Jsem velice rád, že dorůstají mladí eh, zemědělci, kteří eh, mají eh, rádi svou profesi a my musíme zajistit, aby si zachovali i víru v budoucnost protože oni pro nás budou produkovat potraviny v budoucnu a oni nám budou zajišťovat potravinovou bezpečnost. Proto je tak důležité investovat do jejich dovedností, do jejich vzdělávání a do nových technologií. Děkuji. So we'll switch to Eric Andrieux. Uh, eh, Eric Andrieux, SD. Oui, merci, monsieur le président. Merci, monsieur le Děkuji, děkuji mnohokrát, pane ministře, že jste se dostavil mezi nás. Musím přiznat, že když tady říkáte, že jste šest měsíců tady budete předsedovat radě, ano, to je výborně, v dobách, kdy se tady bude probíhat reforma OBFR, o reformě společné zemědělské politiky a nejdříve tady k SZP, k tomu rozpočtu. Všichni zemědělci říkají, že to je koordinace rozpočtu pro zemědělství, to, co tady máme eh, na eh, rostoleté minus 15%, pro bude minus 10% pro kohezi. A vy tady říkáte, že chcete podporovat udržitý rozvoj, ale podívejte se na ta čísla, která tady máme. Jaký dopad to bude na společnou zemědělčnou politiku? Takže bylo vhodné tady nějak vybojovat nějaký dodatečný rozpočet. No já samozřejmě nejsem příliš přesvědčen na tom, co říkáte, že chcete dobře reformovat se sebe, vy říkáte, že v podstatě vše je v pořádku, ale již 10 měsíců rada o tom hovoří a já mám pocit, že tady se k ničemu nic neděje, že to je takové zamnožení a vy dobře víte, že Rada vůbec nevzala pohle, jak si v úvahu doporučení výboru ENVY tohoto parlamentu, co se týče bioverzity, klimatu, co se týče lidského zdraví, také bezpečnosti potravin, dále se zlepil, co se týče celkově jak si našeho ekologického směřování. proto se vás prosím, snažíte, budete se snažit nějakým způsobem znovu se podívat na ten model SZP, nějak ho přepracovat, protože to, co nyní tady máme, to vůbec není na výši toho, jak by mělo vypadat evropské zemědělství. Děkuji vám. Nyní paní Maria Gores Ramos z Renew. Vítejte, pane ministře. Společná zemědělská politika, velice stručně. Je jasné, že ta reforma je ambiciozní, Eh, snaží se zapracovat i plnění pařížských cílů a agendy 2030. Potřebujeme více flexibility eh, při plnění cílů a také bych chtěla formulovat svou obavu z toho, zda tato flexibilita Eh, u strategických národních plánů nemůže vést k tomu, že tato politika se více vrátí na národní eh, úroveň. Přitom je to politika spíše komunitární a může to pak narušit harmonizaci, sledování a hodnocení společných norem eh, v rámci těchto národních strategických plánů. Další obava se týká ekokondicionality, jak eh, vnímáte různé pobídky pro zemědělce a chovatele eh, dobytka. Eh, zda vytváření takových povídek by mělo být povinné. A také je třeba zohledňovat genderový pohled, mluvit i o ženách v zemědělství, aby i oni mohli být aktivnější v tomto odvětví. Thanks a lot. Aurelia Beigneux pour le groupe ID. A nyní pan Beigneux za skupinu ID. Respektive paní Beigneux, pane ministře, drazí kolegové, program finského předsednictví pro těch příštích šest měsíců. Eh, v nás vyvolají se pochyby, co se týče směřování. Máme tady určitý protekcionismus, takže nedostatečná ochrana opatření pro evropskou ekonomiku a měli bychom se spíš zaměřovat na lokální spotřebu, na vysledovatelnost a na kvalitu zboží i ze stavodnického hlediska. Měli bychom například se podívat na to, jak vypadají dovozy kanadských produktů, jak to vypadá s kvalitou. Kanada zejména tlačí na to, aby Evropská unie jak si dovolila určité pod, eh, substance, které se používají v agresivním a intenzivním zemědělství. Pak má být prodlouženo povolení pro glyfosát do roku 2029, namísto toho, aby se hledaly nějaké agrikultury, které půjdou ku prospěchu národních zemědělců, které nebudou bezpečné, které nebudou karcinogenní a které nebudou prosazovány pro lobby. Francie se tedy snaží zacházat takovéto odetravé substance. A já se vás ptám, vy, jakožto předseda rady, půjdete rovněž stejnou cestou? Děkuji vám. Děkuji, Andra Hazekamp z GUE. Ja, dank u wel, voorzitter. Um, minister, ik wil u bedanken en graag... Děkuji, pane předsedo. Vážený pane ministře, děkuji vám mnohokrát a blahopřeji vám k tomu, že jste minulý týden na radě ministrů hovořil o, těmi, o těch potížích s transporty zvířat ve létě, což je naprosto neakceptovatelné, neboť ta zvířata jsou přepravována i za teplot 40 stupňů. Já jsem to například eh, sledovala eh, v problematice ovcí v rumunských lodích. Ty, ty ovce skutečně jsou transportovány ve velice eh, nepříznivých podmínkách. To je otázka vlastně naší civilizace. Naše společnost by něčemu takového neměla přihlížet a měli bychom skoncovat se transporty zvířat. Já se vás ptám, pane ministře, jak to chcete zrealizovat, jak chcete skoncovat s těmito strašnými transporty. Jste například ochoten se obrátit na rumunské kolegy a hovořit s nimi o to a přímo na komisi například tlačit na to, aby se zahájilo řízení o nesplnění eh, povinnosti. Děkuji. Paní Zalewská z EKR i v druhém kole. Bardzo dziękuję panie przewodniczący, panie ministrze, ponieważ e, chciałam być zdys... Dziękuję pane předsedo, pane ministrze. Dodržela jsem řečnickou dobu a proto jsem, když jsem hovořila předtím, a proto jsem zapomněla jednu věc, která je pro mě velmi důležitá. Když hovoříme o lecích, o lesním hospodářství, o klimatu a o obnovitelných zdrojích, pokud hovoříme o těchto tématech, vždy musíme zohlednit, že nesmíme připustit, aby vznikla situace, která bohužel se v jedné evropské zemi rýsuje. Nechci na nikoho ukazovat prstem, ale v této zemi je tomu tak, že tisíce strojmů se kácí jen proto, aby se na stejném místě eh, postavily obrovské větrné elektrárny. To přeci také není v pořádku, jde to v rozporu s, na, s našimi cíly mohla by se nalézt lepře, eh, lepší řešení. Přece není možné, aby se větrné elektrárny stavěly tam, kde se vykácely stromy. A nejde pouze o stromy, jde také o mnoho vesnic a obcí, které musí hm, vlastně ustoupit takovýmto projektům. Když tady diskuzujeme o této tématice, jak bychom mohli lépe chránit a naše lesy a lépe s nimi hospodařit, jak lépe omezit emise CO2, tak bychom měli poukázat i na to, že není možná, aby vznikal takovýto typ situací, který jsem právě popsala. Děkuji vám mnohokrát. And the last question. A poslední. Eleonora Evy z nezařazených poslanců. Děkuji, pane předsedo, děkuji. Dobrý den, pane ministře. Hovořil jste o odolnosti vůči antibiotikům. Já bych se chtěla k tomuto bodu vrátit, protože to je jev, který nabral obrovských rozměrů. 33 tisíc lidí v Evropě umírá kvůli tomuto fenoménu a odhady do budoucna nejsou dobré. Hovoří se až o 10 milionech lidí v roce 2050. Souvisí to i s intenzivním chovem a s nadměrným používáním používáním antibiotik. Intenzivní eh, velkochovy také mají vliv na znečišťování ovzduší, půdy, vody, na ztrátu biodiverzity, ztrátu eh, rostlinných eh, druhů. V Evropě je asi na 100 milionů kusů zvířat, který, která jsou chována právě v těchto velkochovech bez dostatečného prostoru. A v Evropě vznikla petice, která už si získala 200 tisíc podpisů za podpory mnoha eh, ekologických neziskových organizací právě proti tomu a volají právě po opuštění toho intenzivního modelu hospodaření. Je tady snaha podporovat kvalitnější modely hospodaření a chci se tady zeptat, co vy pro to uděláte. Děkuji. Thanks a lot. So... Děkuji. Takže máte nyní, pane ministře, 10 minut na odpovědi. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji za všechny položené otázky. Vezmu je zhruba v tom pořadí, jak byly položeny. Pokud jde o financování, toho se týkala řada otázek a je to dobře, protože eh, je to samozřejmě klíčové eh, pro společné politiky. Eh, soudržnost je pro nás zásadní a my na ní budeme trvat. Financování eh, je otázka, které eh, se ministři zemědělství hodně věnují. Eh, rozhodnutí, konečné rozhodnutí je ale tedy na vrcholných představitelích vlád a států. Je jasné, že ta reforma vyžaduje dostatečné financování. A škrty v druhém pilíři zemědělství byly navrženy, ale my to považujeme za dosti problematické a chci zopakovat, že potřebujeme rovnováhu mezi eh, cíle, cíly, k němž se hlásíme, a mezi financováním. v oblasti rozvoje venkova je důležitá jak soudržnost, tak adekvátní příjmy zemědělců. Potřebujeme systém, který bude jednoduchý a mm, když se jedná o flexibilitu, Finsko by obecně chtělo ambicioznější zemědělskou politikou, v níž kondicionalita je nezbytným předpokladem eh, úspěšné a soudržné zemědělské politiky. Flexibilita umožňuje takové, taková opatření v boji proti klimatickým změnám, která jsou příhodná dle těch místních podmínek. Neznamená to vracení těchto pravidel na úroveň členských států, ale spíše snahu uh, najít chytřejší uh, způsob, jak eh, tyto otázky řešit. Pokud jde o pohodu zvířat a dlouhotrvající dopravu, to je skutečně eh, velký problém, který já beru velice vážně. Jak jsem říkal ve svém úvodním příspěvku, ty nedostatky, které jsme zjistili u dlouhé přepravy zvířat, eh, je třeba odstranit. Spotřebitelé si musí být jisti, že eh, v celém tom řetězci se jednotliví aktéři chovají zodpovědně. Finsko bude sledovat situaci i ve vztahu k třetím zemím. A povedeme o tom diskuse na eh, skupinách, kde se setkávají zástupce zástupci veterinárních zpráv. Evropské potraviny mají vysokou kvalitu. A my tedy sledujeme i produkci přicházející ze třetí zemí, e, dodržujeme principy předběžné opatrnosti e, a máme i kritéria pro případné vyřazení výrobků z trhu. A, takže pravidla máme a nástroje, ale musíme je ještě používat. Pokud jde o odlesňování, Zaznělo tady, že se eh, lesy eh, kácí kvůli třeba stavebním aktivitám a mělo by eh, se to řešit tak, že zase jinde bude zalesněno. Ve Finsku máme princip, že když kácíte eh, v lese z ekonomických důvodů, tak musíte dohlédnout na to, že náhradou eh, vysadíte les jinde. To je eh, takový základní lesnický zákon, který ve Finsku máme a myslíme si, že je dobrý. Také je třeba zlepšovat zalesňování tím, že se bude vázat více uhlíku a že se budeme snažit nahradit neobnovitelné zdroje energie obnovitelnými. Pokud jde o intenzivní velkochovy, například klecový chov drůbeže, uh, už je zakázán a to je dobře. Musíme vždycky tu situaci řešit i s průmyslem, s výrobci a se spotřebiteli a společně hledat nové cesty, jak zlepšovat pohodu zvířat. Nicméně musíme mít na paměti, že ta pravidla zároveň musí zajišťovat i bezpečnost potravin, aby pak nedocházelo eh, k tomu, že se do Evropy bude dovážet jídlo, které, nebo potraviny, které budou produkovány za podmínky, které nejsou v Evropě přípustné. Na to také musíme dbát a odpovídáme za to my všichni. Děkuji. Sauf erreur de ma part, vous n'avez pas euh, répondu à eh, to je asi můj, můj problém. Vy jste neodpověděl na tu otázku, která se týkala um, dohodě o biodiverzitě s Čínou. To byla otázka paní Schneider. O, zašlete to tedy potom písemně, nebo Povíte tady ministr pro životní prostředí? Ano, takže zítra ministerin asia. Toto je otázka pro ministra pro životní prostředí a možná také pro ministra pro e, zahraničí, ale něco se také týká mě a sice spolupráce v rámci lesnictví jak můžeme vyvážet know-how a znalosti v oblasti lesnictví. My jsme také vyvezli tyto znalosti do Číny a je to velmi důležité, protože tímto způsobem můžeme eh, šířit eh, určitý know-how v Číně, tak aby i oni dosahovali cílů. Uvědomuji si to a je jasné, že oni také potřebují mezinárodní spolupráci a pomoc. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát za vaše odpovědi. Myslím, že jste eh, vyrozuměl, jaké máme priority Mercosur, CAP, rozpočet a tak dále. Doufám, že během zbývajících pět a půl měsíců vašeho předsednictví budeme moci moci těsně e, spolupracovat a e, před koncem předsednictví se k nám vrátíte a opět si vyměníme e, informace o probíhajícím jednání, například o víceletém finančním rámci nebo CAP. Já děkuji také poslancům, také za eh, dodržování časového limitu a tím pánem za to, eh, že všichni měli možnost položit své otázky. Děkuji a máme nyní krátkou přestávku. Okay, we are going to uh, start again. Dobrá, můžeme opět začít. Prosím, abyste opět zaujali svá místa. Thank you. Děkuji. A prvním bodem pořadu je schválení eh, programu. Domnívám se, že pořad jednání program tedy je schválen, takže můžeme přejít k druhému bodu eh, organizační sdělení nebo sdělení předsedy Je to připomínka několika pravidel, protože se jedná o naše první setkání. Pokud se neúčastníte této schůze, prosím, kdybyste odešli nebo opustili sál, prosím. Děkuji. První informace je taková, že dnes je tlumočení k dispozici ve 20 jazycích ale sekretariát eh, chce ušetřit eh, peníze a proto žádá, pokud eh, se neúčastníte zasedání a požadujete, nebo jste požádali od specifické tlumočení, tak prosím uvědomte sekretariát, abychom ušetřili tyto náklady. To je tedy pouze dobré řízení zdrojů a myslím, že my tento cíl všichni sdílíme, protože všichni jsme daňoví poplatníci v rámci EU. Za druhé, e, to se týká elektronických materiálů. Schůze to je e, také téma dobrého e, řízení papírových zdrojů. Výbor NV pracuje na elektronické bázi, pokud jde o materiály. Materiály nejsou tištěné, můžete si je vytisknout, ale jsou eh, rozesílány elektronicky v rámci aplikace e-meeting. Pokud budete mít jakékoliv otázky k tomuto tématu, prosím, obraťte se formálně či neformálně na sekretariát. Eh, třetí bod eh, organizační asi jste obdrželi eh, takové uvítací podklady eh, ve svých jazycích. Eh, jsou to informace o tom, jak funguje náš výbor, jak se zde pracuje, určité tedy organizační pokyny. Pokud jste je neobdrželi, prosím, opět se obraťte na sekretariát. A čtvrtý oznam se týká toho, že i sekretariát se vyměnil z hlediska obsazení zaměstnanci a máme štěstí, že máme eh, novou eh, vedoucí, paní Sara, Saru Blou z Lucemburska. My jsme už týden spolupracovali a mohu vám eh, říci, že je to nesmírně efektivní tým, ostatně největší tým, největší sekretariát v rámci celého parlamentu, 28 zaměstnanců, když jste eh, zpravodaj nebo stínový zpravodaj nebo máte jakékoliv dotazy eh, právní či jiné, obraťte se na sekretariát a získáte přesné odborné informace, odpovědi od Sáry a jejího týmu. A poslední informace Martina Dizdarevič ze sekretariátu odešla ze sekretariátu, respektive přestoupila do sekretariátu výboru ITRE a přejeme jí tam hodně štěstí. Takže tolik eh, informace z vlastní eh, nebo eh, ve vlastní věci. Zítra to bude politicky choulostivější, když budeme v rámci zasedání koordinátorů diskutovat um, o političtějších záležitostech, jako například reformě CAP a tak dále. A nyní k dalšímu, uh, respektive poslednímu bodu um, pořadu jednání o rozpočtu EU na finanční rok 2020 a přejdu do francouzštiny. Mission. předseda tohoto výboru jsem byl jmenován koordinátory jakožto, co by zpravodaj pro toto stanovisko, které se týká rozpočtu. Tak to se to, to, to, to, to, se to vypracovává každý rok. Já tady jakožto zpravodaj, který odpovídá za tento dokument, bych vám rád sdělil určité zásadní elementy dokumentu, který vám, respektive který na komisi. To první informace spočívá v tom, že prach 20% výdajů na klima, což je cíl aktuálního víceletého rámce, tohoto cíle nebylo dosaženo a to proto, že dosud ty výdaje na klima jsou ve výši 19,7% a není to příliš daleko, těch 20%, ale eh, my jsme spíš očekávali, že, to, že budeme nad tímto číslem 20% než pod. Nám tedy jde o to, abychom nyní v posledním roce toho současného VFR jsme urychlili ty výdaje na klima, abychom dosáhli minimálně 21%, což by nám dovolilo znovu zavést rovnováhu do tohoto tématu a dodržet ten původní cíl 20%. Dále další důležitý element. To je skutečnost, že v rámci diskusí na radě která dala svůj postoj 11.7. Výdaje, které, jsou, které se týkají našeho výboru Envy, byly seškrtány na výši 1,5 miliard eur. A je velice důležité, aby tedy o výši 1,5 miliard eur, a je důležité, aby ty diskuze, které vedeme s komisí a s, s ministry, aby jsme jasně řekli, že my opět přeložíme pozměňovací návrhy tak, abychom zajistili, že 1,7 miliard ku prospěchu klimatu, která byly seškrtány, aby tyto peníze by se vrátily zpět do rozpočtu na rok 2020. A další eh, důležitý prvek, mm, to je skutečnost, je to velice důležité a připomněl to eh, pan ministr. Agentury, které spadají pod nás, podvýbor Envy, na které my dohlížíme, je důležité, aby měli k dispozici dostatek prostředků, pro to, aby mohli dobře provádět svou práci a to zcela nezávisle. Eh, neboť Opět pravidelně nám jde o to, abychom měli nezávislost eh, údajů těchto agentur, aby tedy nebyly závislé na průmyslu, aby měli své vlastní vědecké údaje a poznatky. A proto je důležité, aby v rozpočtu na rok 2020 jsme vybavili agentury dostatečnými prostředky. A poslední věc, eh, ta je důležitá, tento rozpočet je posledním rozpočtem víceletého finančního rámce, který končí v roce 2021. A my, jakož to poslanci, bychom mohli začíst s tím, že budeme požadovat po komisi, aby začala realizovat to nové zaměření víceletého finančního rámci, jak už o tom hovořila nová předsedkyně Evropské komise. A tento rozpočtový rok by mohl být vlastně již nějakým způsobem ovlivněn tou prioritou, o které hovořila paní předsedkyně komise ve Štrasbursku. Mám tím na mysli boj proti klimatickým změnám. A právě eh, by se to mohlo prokázat, eh, projevit tím, že tam budeme mít těch 21% pro klima a pak bychom se měli jak si celkově zabývat tím, jak zharmonizovat rozpočet s dohodou z Paříže. Momentálně Evropská komise to příliš nezohledňuje, takže by bylo vhodné, aby v tento poslední rok byl jakýmsi pilotním rokem, který by se ujal tohoto tématu. To je tedy z mé strany několik informací o e, tom textu, o té zprávě. Teď jsem tedy hovořil jakožto zpravodaj, nyní opět e, budu předseda a přejdu do angličtiny a dám slovo stínovým zpravodajům a jako první bude hovořit stínový zpravodaj za EPP. To je paní Polfiot. Thank you, Mr. Chairman. I will be speaking... Děkuji, pane předsedo. Já uh, promluvím jménem paní Valian eh, eh, za která je spravodajkou EPP, stínovou spravodajkou EPP. Věří, že zejména v posledním eh, roce MMF je nutno mít ambiciozní rozpočet kvůli klimatickým změnám. bude to mít asi pomalý eh, start, než nové programy budou operativní. V rámci kontextu politických vodítek pro novou eh, komisi eh, je také nutnost zrychlit redukci emisí a proto upravíme rozpočet na rok 2020, zejména abychom urychlili přechod z uhlí na plyn je nutné, abychom se zaměřili na nové priority Envy i v novém víceletém finančním rámci. Děkuji. Děkuji a já nyní dám eh, slovo zástupci socialistů a demokratů. Setovi. Náš stínový zpravodaj zde dnes není, takže toho mnoho neřekneme, kromě toho, že určitě vás podpoříme, pokud jde o eh, požadavek po více zdrojích eh, v agenturách, tak abychom zajistili nezávislost těchto agentur. Děkuji za zelené. Vidím Base Aikota, respektive ho nevidím, takže zelení mlčí k rozpočtu Envy, to eh, zaznamenáme do protokolu. Skupina ID, nemám opět žádné jméno. Dobrá. EKR, paní Zalevská, to je už vaše třetí vystoupení dnes. Děkuji vám, pane předsedo. Za prvé plně souhlasím s předsedou, že 0,4 je hezké číslo, ale není to moc. Když jste to vyčíslil v reálných hodnotách, tak myslím, že mm, to není mnoho. A také se divím, proč tato část rozpočtu zůstala nevyčerpána a vedlo to k mm, krácení. Takže plně souhlasíme a podporujeme to, co jste řekl a podpoříme pozměvací návrh, který půjde ještě dál než to, co jste řekl. Myslím, že to bude výchozí mm, bod pro diskuse o mm, budoucí finanční perspektivě. A také bychom chtěli obrátit pozornost na další bod a sice předložili jsme pozměvací návrh číslo 3, o takzvaném Evropském zeleném údělu eh, Green Deal. To se nyní připravuje, respektive eh, komisař mm, to deklaroval, ale neexistuje k tomu žádný právní základ. Není to zatím nic hmatatelného. Proto hm, se toho zatím ještě nemůžeme dotknout. Je to pouze hm, prchavá myšlenka. A pak ještě něco. Naši předchůdci eh, na sebe vzali určité závazky, například agentura pro léčiva, agentura pro eh, potravinovou bezpečnost a agentura pro prevenci nemocí eh, by měli získat více zdrojů, protože budou mít eh, větší odpovědnost. Jestliže naši předchůdci na sebe tedy vzali tuto odpovědnost, pak na to musíme navázat a měli bychom skutečně zajistit, aby tyto agentury získaly více prostředků, aby mohly vykonávat a plnit více úkolů. Děkuji. Děkuji, Gue. Děkuji. My jsme spokojeni s návrhem eh, předsednictví. Všechny důležité věci tam jsou zahrnuté, nemáme co k tomu dodat. Děkuji. Další členové se hlásí mm, s poznámkami, připomínkami. Nikoli. Dobře, tak dáme slovo komisi pan Jean Tole, DG životní prostředí. Merci beaucoup, monsieur le président, et félicit. Děkuji mnohokrát, pane předsedu, a já vám blahopřeji k vaší nové funkci, no, jakožto předsedy výboru Envy. Za komisi já jsem tady nezaslechl nějaké skutečné otázky, které by se týkaly rozpočtu, takže v podstatě nemám na co odpovědět. Je samozřejmě jasné, že my všechno mm, zohledňujeme a spíš eh, se nám líbí ty komentáře, které tady zazněly. Jak víte, toto je, mm, to bude poslední rok realizace eh, víceletého finančního rámce a bude to tedy ten okamžik, kdy programy jsou na svém maximu, jsou nejrychlejší, zejména co se týče plateb a eh, také projektů. Je tady určitý počet indikátorů, které ukazují, že ty programy, zejména program LIFE, což je program, který má skutečné výsledky, je to ochrana životních druhů, pak se to týká stanoviš a snižování emisí CO2, tam jsou také výsledky, a dokonce i v snížení počtu zpracovaných odpadů. Taková malá poznámka týká připomínka k tomu, co řekli poslanci. První věc, ano, je pravda, že jsme na 19,7%, co se týče integrace klimatu do toho celku výdajových aktivit. A samozřejmě já naprosto souhlasím s tím, jak to tady padlo, že to je nedostatečné. Ovšem samozřejmě, když vidíme ten vývoj v posledních letech, tak je to dobrá tendence. Neznamená to, že bychom měli polovit našem úsilí, rozhodně ne. Já souhlasím s panem předsedu, že bychom spíš měli být nad tím cílem 20% než bod, ale je to rozhodně něco, co je dobrým směrem. Druhá věc, to je, jak jistě víte, jsme v období poněkud obtížném, neboť od 1. listopadu momentálně se tedy plánuje jeden členský stát opustí Evropskou unii a že to samozřejmě nutně bude mít důsledky na to, co se bude v Unii odehrát a i na rozpočet. Běžně rozpočet eh, na rok 2020 eh, by neměl procházet nějakými velkými směnami, ale samozřejmě musíme zhodnit i ten možný odchod členského státu. Dále, další důležitá věc, kterou bychom měli zohlednit v rámci diskuzí o novém celém finančním rámci, to je právě ta otázka agent, eh, agentur, které se zde nadnesly, která ukazuje, že mezi tím globálním rozpočtem, který máme pro agentury vyhrazený, který podporuje ty decentralizované agentury, které jsou samozřejmě plní pro Unii ty cíle, které mají, tady máme problém s peněžním vybavením. Zejména, když se objeví nějaké nové úkoly, které eh, vlastně jsou důsledkem eh, rozpočtu pro spolurozhodování, tady vlastně pak chybí ty finanční prostředky na ty nové úkoly. Takže na ten globální rozpočet, který se vyjednává, je třeba vždy se podívat na ty jednotlivé agentury a věnovat jim hodnou pozornost právě i v okamžiku, kdy se vlastně vyjednává o nějaké konkrétní legislativě, která dává nějaké dodatečné úkoly nějaké konkrétní agentuře. Tam je tedy třeba to vždy i dovybavit finančními prostředky. A jinak musím říct si, neboť toto je první schůze tohoto výboru ve svém novém složení, v novém mandátu. Rád bych ještě podotkla na závěr, že jak DG Envy, tak DG Klima, tak DG Sante, Samozřejmě jsme velice ochotni s vámi diskutovat, vyslechnout si naše návrhy. Samozřejmě budeme rádi diskutovat se sekretariátem výboru Envy o všech těchto aspektech a rádi vám dodáme jakékoliv dodatečné informace, které možná ještě postrádáte, tedy pokud máte nějaké otázky, tak mé kolegové z mého DJ, taky, také z DJ Klima a Sante, jsou tedy ochotní kdykoliv zareagovat naš, na vaše dotazy a zodpovědět vám vaše otázky. Děkuji předseda. Nyní dávám slovo zástupci Gigi Klima z komise, prosím. Uh, thank you, chairman. And, uh... Děkuji, pane předsedo. Já bych vám chtěl poblahopřát za vaše jmenování předsedou výboru. Uh, Mí kolegové odpověděli na otázky, pokud jde o climate mainstreaming. A je zde skutečně pozitivní trend, když se podíváte na čísla eh, my jsme nedosáhli těch 20%, protože jsme byli poněkud penalizováni na začátku v letech 2014-15. Byla čísla výrazně pod 20%, eh, ale nyní doháníme a dosahujeme 19,7%, což eh, není špatné. Eh, možná, že nakonec přesáhneme tuto, toto číslo vítáme návrh eh, stanoviska, zejména bod 1, a to je určitá výzva, abychom byli ještě ambicioznější do budoucnosti a to také poslanci slibovali svým voličům v stávajícím návrhu eh, budoucího víceletého finančního eh, rámce komise navrhuje 25 V této chvíli interně analyzujeme, jak toho udělat více je mnoho nápadů v rámci tedy toho zeleného údělu pro Evropu e, a je také zapotřebí tedy generovat nové fondy, například e, takzvaný fond e, pro přechod, také fondy z EIB a tak dále. My se domníváme, že v příští dekádě budeme moci eh, mobilizovat eh, až 1 bilion eur, jak eh, slíbila zvolená předsedkyně Evropské unie. Ale samozřejmě k tomu potřebujeme souhlas všech ostatních institucí, včetně Evropského parlamentu. Děkuji. A nyní dám slovo poslednímu zástupci um, komise, a sice DG Sante. Ano, děkuji, pane předsedo. Já nezo, nebudu opakovat to, co již bylo řečeno ohledně posledního roku víceletého finančního uh, rámce, ale uh, zmínil bych se o EFSA. Pokud jde o EFSA, tam došlo k navýšení, výraznému navýšení eh, počtu zaměstnanců a to odpovídá také Eh, revizi eh, zákona o eh, nezávadnosti potravin. A také vítáme záměr navýšit rozpočet, jak to navrhuje komise. Děkuji. Dobrá, děkuji. mimo rámec eh, tohoto stanoviska. Myslím, že by bylo dobře mít později diskusi o tom, co znamená pro rozpočet EU být v souladu s pařížským procesem. Bylo by skvělé vyslechnout si eh, na to váš názor, abychom my jako výbor eh, věděli, co to znamená pro víceletý finanční rámec být v souladu s eh, pařížským procesem nejenom pro období 2025 až 30, ale pro širší rámec. K tomu se vrátíme. Na závěrky pro pozněvací návrhy. Termín závěrky je zítra v 15.00 pro předkládání pozměňovacích návrhů a ke stanovisku k rozpočtu se vrátíme na výboru a sice 4. E, září, kdy budeme hlasovat a pak budou následovat další kroky a sice hlasování v plenárce. Myslím, že tím e, jsme skončili dnešní program. E, sejdeme se opět zítra v 9 hodin 30 minut, nikoli v 9, ale v 9 hodin 30. Uvidíme se tedy zítra. Na viděnou.